Good morning again. Dobré ráno. Dobré ráno. Vážení kolegové, budeme pokračovat. Měli jsme schůzi koordinátorů a nyní zahajujeme práci našeho výboru. Eh, Libe začínáme bodem číslo 9 a číslo 10. jsou, je to hlasování. Pre, mám otázku. Mají sebou všichni hlasovací karty, abychom mohli z, e, přistoupit. Já ji nemám, říká paní Makovej. Budu tedy zvedat ruku. Takže e, budeme tedy hlasovat s dvižením ruky. Bod číslo sedm a asi bod číslo 9 to má být vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňovacího šengenského aky. Spravodajem eh, byl pan Carlos Coelho. Chcete vystoupit před hlasováním? My jsme diskutovali včera, myslím, že tedy můžeme přímo přistoupit k hlasování. Yes, we... Určitě víte, že zpravodaj navrhuje odmítnout text komise, takže, eh, takže budeme hlasovat o návrhu zpravodaje. Kdo je pro? Text komise, předpokládám, protože budeme hlasovat proti textu komise čili kdo je proti textu komise podle zpravodajova návrhu, je to převážná většina, takže tento text podle vašeho návrhu byl zamítnut. A bod číslo 10 hodnotící mechanismus ke kontrole uplatňování šengenského aky. stejný případ, kdo hlasuje proti textu komise, jinými slovy pro návrh. Kdo tedy hlasuje proti textu komise? Hlasujete proti? Někdo je pro? Kdo je pro? Zamítá se. A nyní uh, for points 11 and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 Bod číslo 11. Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva a provozní řízení SIS-2 a VIS. Oba dva body mají společného zpravodaje pana Carlose Coelho, kterému tímto dávám slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, musím začít tím, že nás velmi potěšila iniciativa komise. Připomínám, že parlament požádal více než jednou to, o toto řešení. To tedy znamená, že Evropská komise to prezentovala a tento fakt znamená, že to bylo rozumné, že výzvy tohoto parlamentu opravdu měly smysl. Při první výměně stanovisek eh, bych chtěl zmínit některé body. Za prvé, tak jak jsme se zabývali eh, podobnými procesy týkají a jak jsme je projednávali s komisí, eh, parlament má pravomoci odlišné Nemusíme ovšem eh, se mít jiné legislativní procesy, když hovoříme o stejných věcech. Proto to můžeme pojmout jako balíky, abychom měli koherentní tematické balíčky a provádět je společně. Za druhé, některé členské státy obhajovaly myšlenku, že tyto kompetence by se měly dát už existující agentuře. A podle mého názoru je toto špatné řešení. Měli bychom mít eh, agenturu, která bude řídit všechny tyto informační systémy a která nebude tyto informace používat, spotřebovávat. Takže ten návrh eh, tuto odpovědnost přesunout na Frontex nebo Europol by byla proti této myšlence, protože by to byly agentury, které by řídily databázy, ale zároveň by je používaly. To znamená, měli by eh, prospěch z přístupu k těmto údajům. Argument nákladů podle mého názoru je, není relevantní. Podle odhadů komise tak jak je to v bodě 9 hodnocení dopadu se říká, že vytvoření nové agentury předpokládá prakticky stejné náklady, eh, které bychom měli v případě, že by se tyto pravomoci eh, daly už eh, existující agentuře. To znamená, že agentury na její zřízení nejsou relevantní. To jsou tedy zcela zásadní otázky. A dále chci říci, že ještě zbývá hodně práce v konkrétních aspektech. V některých as- aspektech jsou návrhy vágní, například funkce a e, pravomoc agentury nebo jakou úlohu by tato agentura měla hrát, až se v budoucnu objeví nové systémy, anebo otázka toho, komu údaje přísluší. A myslím si, že parlament musí být v těchto otázkách velmi striktní. Schválení právního základu pro řízení tohoto informačního systému nemůže být vydání prázdného, nevyplněného šeku protože to musí být norma, která umožní v budoucnu zavést všechno, nebo by to umožnilo zavést všechno, co si komise bude přát mimo kontrolu parlamentu. A to tež eh, platí v případě článku 25 návrhu, kde jde o ochranu údajů. Tam se o ochraně údajů hovoří jenom velmi obecně. Je to odkaz na článek 45 z roku 2001 a myslím, že se to musí udělat lépe. A v tomto smyslu tedy očekávám stanovisko Eh, na zřízení takzvaného eh, dozorčího orgánu eh, pro ochranu osob, pro ochranu údajů. Rovněž se zde hovoří o takzvaném biometrickém slaďovacím systému, Biometric Matching System, který je k dispozici pro VIS, ale e, předpokládá se, že později se bude aplikovat na SIS-2 a Eurodac. Je zde ještě hodně dotazníků k tomuto eh, systému parametrických dat. Vytvoří se evropská databáze? Máme tu tyto tři systémy a máme další systémy, které se mohou vytvořit v budoucnu jako takzvaná Electronic Travel Authorization. A na závěr, pane předsedo, při této první výměně názorů bych chtěl říci, že parlament je připraven úzce spolupracovat s komisí a s radou. Stejně jako jsme eh, jednali v případě dalších právních nástrojech, nástrojích SIS, aby se všechny tři instituce dohodly. Pokud budeme dobře pracovat a pokud se nám podaří odstranit rozdíly, eh, podaří se nám dospět k dohodě v prvním čtení. A pokud pan předseda souhlasí, myslím si, že teď je vhodná chvíle, abychom vyslechli stanovisko komise a rady. Děkuji, pane Koejo, a dávám slovo komisi. Uh, děkuji, pane předsedo. Také děkuji váženým členům tohoto výboru. Osobně bych také rád poděkoval panu zpravodaji. Myslím si, že už velmi výřečně odprezentoval většinu argumentů, které jsem zde chtěl také říci. Eh, mrzí mě, že vicepředseda Baro nemůže eh, zde dnes být osobně, takže nejprve řeknu něco k struktuře samotného balíčku, jak už říkal pravodaj. Předpokládali jsme, že to tedy bude balíček, který bude obsahovat nařízení Mm, finanční analýzu a e, analýzu dopadů. Mm. Také jsme měli výsledky irského referenda tento týden, takže teď e, máme jistou perspektivu a my tedy předpokládáme, že to nařízení, jak, je, mm, jak existuje nyní, se jenom přečísluje, e, když toto rozhodnutí se eh, trošku tam změní názvy, přepíše se to a pak bude probíhat eh, postup spolurozhodování. A pak eh, tedy věřím, že i to samotné spolurozhodování bude probíhat racionálně. Zpravodaj už vysvětlil, jaké jsou hlavní důvody pro to znění toho textu. Mm, instituce vyjádřily svou vůli ve společném prohlášení před dvěma lety a pak existují také právní nástroje pro stávající systémy i pro Eurodac a ty předpokládají, že správní orgán ve formě nějaké agentury převezme provozní, provozní řízení těchto agentur. Eh, Zpravodaj také shrnul všechny argumenty pro takovouto regulační, pro takovýto regulační orgán. Ještě o zprávě a řízení, jak jsme to nastavili v textu. V podstatě se to řídí eh, normou pro jakoukoliv takovouto agenturu. Je tam výkonná rada, výkonný ředitel. A co je asi takové trochu nové, co se odlišuje od jiných agentur, je, že se předpokládá ustanovení poradních skupin. V podstatě každá skupina vyžaduje řekněme, jakousi expertízu, kterou nemůžeme očekávat od členů eh, řídící rady. Takže tam budeme mít takovéto poradní eh, skupiny, které budou poskytovat poradenství při rozhodování. Takže tolik na úvod a samozřejmě rád e, odpovím na jakékoliv otázky k této struktuře. Teď přejdu k nákladům. Opět krátce o nich mluvil i pan Coelho. Rád bych řekl, že hodnocení dopadu se dívalo na srovnávací analýzu nákladů mezi eh, tou možností, která nyní existuje třeba pro systém SIS, takzvaná baseline a potom eh, druhý, druhá možnost bylo, že eh, ten systém by převzala nějaká stávající agentura a třetí možnost to byla možnost, kterou vidíte před sebou a sice z ustanovení nové regulační agentury. Ta analýza ukázala, že v podstatě bychom nedosáhli žádných úspor tím, že by eh, se řízení tohoto systému přidalo stávající agentuře, protože stejně by se do toho eh, museli uvolnit finanční prostředky a naopak založení nové agentury umožňuje různé eh, množstevní úspory a podobně a prostě dlouhodobě by to bylo eh, lepší, lépe nastaveno. Ještě k některým cílům. Spravodaj říkal, že v tom textu se dostatečně nehovoří o cílech této agentury že se v podstatě také nehovoří o tom, jak by byly nastaveny budoucí systémy. Komise to takhle vlastně udělala záměrně, nechtěli jsme tam dát nějaký vyčerpávající seznam takovýchto cílů. Spíše nám jde o to, abychom vždycky odkázali na právní základ pro každý z těch systémů, protože to nám poskytuje větší flexibilitu i při chápání těch samotných Eh, samotných systémů. Tady se hovoří tedy o systémech SIS, VIS nebo Eurodac. Tam, tam můžeme mít velmi vyčerpávající, složitý seznam eh, cílů On už samozřejmě takový seznam existuje i v textech, které se odkazují na tyto konkrétní systémy, ale my jsme se rozhodli, že prostě nepřekopírujeme do tohoto dokumentu a spíše na ně pouze odkážeme. Co se týče budoucích systémů, text je vypracován tak, aby umožnil další politická rozhodnutí v tomto smyslu, to znamená, že tam přidají třeba ehm, <clears throat> právní návrhy, které se vztahují na oblast spravedlnosti a bezpečnosti. <clears throat> Ten návrh je otevřený i co se týče eh, rozvoje těchto systémů, ale samozřejmě se to vždycky bude odvíjet od politických rozhodnutí, pokud se tam něco bude rozvíjet nebo měnit hmm, Padla zde také otázka ochrany údajů. Já chápu, že tento výbor to velmi zajímá. My jsme tam v článku 25 odkázali na stávající nařízení o ochraně údajů, co se zase týče těch eh, cílů ve vztahu ke zprávě toho systému. <clears throat> My jsme to koncipovali tak, že agentura by eh, plně uplatňovala eh, kontroly eh, evropského mm, kontrolora pro ochranu údajů. To znamená, s tím by se pojily případné mm, kontroly na místě, audity a podobně. A pak jsou tam ještě dodatečné pojistky, sice jmenování odborníka na ochranu eh, údajů, který by byl tedy plně zaměstnán v této agentuře a věnoval by se mm, těmto tématům. Jinak ta agentura bude spadat do pilíře 1, takže eh, veškeré kontroly, eh, které se vztahují na tento pilíř, se budou vztahovat i na tuto agenturu. Zvyšujeme také roli parlamentu při eh, obnoveném jmenování výkonného ředitele například, a to v tom smyslu, že budeme informovat parlament o procesu, pokud tedy správní rada na návrh komise takto rozhodne. Myslím si, že tolik ode mě na počátek stačí a těším se na vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám. A nyní eh, dáváme slovo panu Hamastetovi z rady. Tack så mycket Děkuji, že jste nám poskytli příležitost předložit naše stanovisko během dnešního dopoledne a mohu říci, že s velkou radostí očekávám spolupráci s parlamentem, pokud o tuto závažnou otázku a chci poděkovat panu Koaliovi Pravodají za vynikající prezentaci. A rovněž tak děkuji zástupci komise za jeho prezentaci. Měli bychom pracovat velice rychle, protože se domnívám, že sdílíme stejná stanoviska, pokud jde o způsob, jak bychom se k této otázce měli postavit. Netuším, zda si přejete, abych teď eh, udělal kompletní prezentaci o tom, jak přistoupíme v radě k této záležitosti. Spíše mi řekněte, co si přejete. Zůstávám plně k vaší dispozici. Opening the floor. Pan Alvaro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je pro mne velkou ctí, že jménem své skupiny se touto záležitostí můžu zabývat a jsem velice šťastný, že mohu spolupracovat s naším zpravodajem. Eh, eh, v osobě pana Coelho za EPP je to velice rozumný člověk, komise ujasnila trochu situaci, ale zůstává ještě několik otázek po přečtení tohoto dokumentu. Já samozřejmě nebudu opakovat, co řekl kolega Kolio. Nicméně, ze, pokud jde o poslání agentury, bych byl rád, kdyby nám komise řekla, jak tedy v roce 1212 převzetí této funkce je realistické začleněním eh, SIS 2. Doufám, že to bude možné a že budeme respektovat tyto lhuty. Koní se za to není pouze jediný zodpovědný činitel, pokud o respektování těchto lhůt, ale v rámci spolupráce by bylo důležité, podle mého názoru, aby databáze mohly být zpravovány agenturou, ať je to SIS 1 nebo ať je to SIS 2. Doufejme, že veškerá ustanovení budou přijata. Pan kolega Koelio již řekl určité věci, ale já si kladu otázku, když jde o agenturu prvního pilíře, a aplikujeme články 95 nebo 46 místo 25. Takže eh, vidím, že tady se odkazujeme k článku 4 a tady jsme zodpovědní my. Myslím si, že ty údaje, které budou zpracovány v budoucnosti, by mohly pokrýt určité citlivé informace. A tady máme poslání, které svěřujeme agentuře, to znamená řídit věci centralizovaně. Měli bychom zachovat určitou pružnost a od samého prvopočátku upřesnit, že to může proběhnout jenom na takovém právním základě, který bude implikovat funkci parlamentu. To znamená, nebude to žádná administrativní procedura, která by toto právo svrchované právo svěřila pouze komisi. Nejde totiž o čistě administrativní postup. Podle mého názoru bylo by důležité, kdyby důležité body, jako například přístup s určitými eh, passwordy, byly správně vyřešeny. Potřebujeme jasná eh, pravidla, jak členské státy mohou, eh, jak se členské státy mohou dostat těmto informacím nařízení VIS, Eurodac eh, říkají zcela jasně, jak se ten přístup může zajistit, ale tato argumentace podle mého názoru nestačí a bude nutné věci upřesnit pro agenturu. Musím říct, že tady je něco, co mi tak trochu vadí. My jsme si v tisku přečetli před určitou dobou, že tato agentura bude fungovat v Estonsku. Myslím si, že bude o tom nutno diskutovat. Není to dobrý nápad. A měli bychom uvažovat o bezpečnějším místě, kde bychom mohli umístit tuto agenturu, která by měla řešit velice citlivé otázky a zpracovávat citlivé informace, které by mohly eventuálně se dotýkat trestního práva a měli bychom mít veškeré záruky. Estonsko, proč se hovořilo o Estonsku? Já mám k Eston, já chovám k Estonsku obrovské sympatie, nicméně si kladu otázku, jestli jsme nezvolili Estonsko jenom proto, že Estonsko mělo co dočinění na počítačové útoky a že je dobře vyzbrojená pro tyto počítačové, eh, pro tu určitou kriminalitu, nebo domníváte se, že Estonsko je dobře vyzbrojeno a vybaveno na eh, počítačovou kriminalitu? My já nemám velkou představu o číslech, ale dělám si starost, že se tady mluví o 120 zaměstnancích a to se mi zdá být hodně. Zdá se mi, že z 50-60 lidmi bychom měli pokrýt všechny tyto úkoly. A na závěr chci se vrátit eh, k úvodnímu ustanovení 10, kde se počítá s rozšířením v dalších oblastech. Do jaké míry zohledňujeme další systémy? je tady prýmská dohoda a s e, rejstříky e, otisku prstů a další údaje. Chcete všechno centralizovat v této agentuře a já bych především rád věděl, zda databáze Kým budou, kým budou tedy řízeny tyto databáze? Pouze agenturou nebo máte v úmyslu umožnit křížené informovanosti, skříženou informace v jednotlivých databázích, což by vyvažadovalo otázku interoperability a tak se kladu otázku, jestli komise si přeje pokračovat tímto směrem jestli je tady propojení mezi jednotlivými systémy a rejstříky, tak bychom měli mít určitou, určitou zajištěnou určitou úroveň bezpečnosti. A jsem tady ještě překvapen jednou věcí, že se soustředujeme na administrativní fungování agentury, aniž bychom e, se dotkli věci samé. Bezpečnost údajů, důvěrnost, článek 26, relevantní informace. Mám pocit, že bychom tento aspekt ještě mohli e, nějakým způsobem doplnit. Mohli byste mi také potvrdit, zda to bude probíhat v rámci spolurozhodování, protože bych rád věděl, co se stane s Lizabonskou smlouvou, jestli tento text bude pokryt nebo nebude pokryt. Mám pocit, že jsem už hovořil dosti dlouho a těším se, že budu spolupracovat s panem Spravodem Koelio. Äh, Pan Albrecht, děkuji a navazuji na to, co říkal kolega Alvaro. Já si myslím, že musíme jít ještě hlouběji do těch zásadních otázek a sice jaká je potřeba těchto opatření, to znamená, jaké máme konkrétní doklady, to znamená nějaký konkrétnější přehled o situaci. A ještě připomínám, že je poměrně těžké, když máme takovéto opatření, e, jako je směrnice o ochraně údajů, se dostává jenom v podstatě na nějakou okrajovou poznámku a není to v centru celého textu. To si myslím, že by mělo být změněno a kromě toho si myslím, že bychom se opravdu měli pobavit o konkrétních zásadách mm, ochrany údajů, co to znamená úspornost údajů, je to opravdu dobré vytvářet neustále další místa, která spravují údaje a podobně. A e, bude se to vyvíjet takovým směrem, že tedy ty databanky se mezi sebou navzájem propojí a to v podstatě znamená pro mě, že e, parlament bude muset stanovit jasné hranice, protože e, pouze když řekneme v odůvodnění, že Eh, ty údaje se nebudou nově eh, sbírat, propojovat a sdílet, tak eh, já nevím. To v podstatě znamená, že tedy každé propojení, každé předání údajů, to v podstatě znamená nové, nový sběr dat, nové ukládání dat a nové zpracování dat. A to si tedy myslím, že o tom jsme tady hovořili v posledním roce a vyjádřili jsme k tomu určité výhrady v tom smyslu, že proto je potřeba mít jasné právní základy. Například, když dojde ke sběru dat u Eurodaku eh, o osobách, které si žádají v Evropě o azyl, a které eh, nikomu nic nedluží, v podstatě jsou to opravdu citlivé údaje, když se to potom propojí třeba se šengenskými informačními údaji, s vízovými informačními údaji a podobně, tak si pak neumím představit, že to bude, že tam to skončí. Že se to tedy bude nad tím dohlížet jenom jedna instituce. Prostě se to potom nějak propojí a já si tedy myslím, že to předpokládá silnější regulaci a já si myslím, že parlament by měl velmi striktně vyžadovat eh, naplňování všech pravidel pro ochranu údajů. A to se samozřejmě týká i účelného využívání údajů, které už byly sebrány v minulosti to tedy není možné třeba dělat tak, abychom e, umožňovali používání údajů, které byly v minulosti sebrány za, za určitým účelem pro účely jiné. Paní Ernst. Děkuji. Je tady hodně věcí k zamyšlení, jak už říkal předřečník. Jednak máme otázku, proč musíme mít novou regulační agenturu tohoto rozsahu. Takže možná bych si ráda poslechla znovu argumenty pro tuto agenturu, protože zatím je jakási, jakýsi údajový monopol. Máme tedy VIS, SIS, Eurodac. Kromě toho existují velké informační systémy, takže mě by zajímalo, jak se k tomu komise vyjádří tam se neustále formuluje další informační velké systémy a podobně. Takováhle formulace potom v článku 6 se odkazuje na pilotní projekty, které se předpokládají. Já eh, nechci to paušálně takhle umožnit jedn, jedním nařízením, jedním, jednou se to nastaví a potom opravdu by vznikl obrovský monopol pro nakládání s údaji. Takže v tom vidím první problém. Jak je tedy nastaveno to rozšíření a potom mě tedy zajímá vůbec potřeba této regulační agentury. S tím se pojí i druhý problém, a sice ochrana údajů. Já vůbec tam nevidím dostatečné odkazy na to, jak se bude e, ochrana údajů regulovat. Je tam tedy napsáno něco o tom, že se tam tedy nainstaluje e, specifická ochrana proti těm útokům, ale jak, jak, jak se to celé bude kontrolovat? Jakou šanci má třeba Evropský parlament a už to už vůbec nehovořím ani o občanovi, jak může tedy Evropský parlament kontrolovat takovýto moloch, který by takto vznikl. Já si tedy myslím, že by se to nemělo kontrolovat jenom prostřednictvím členských států a komise v jednotlivých případech, tam si myslím, že opravdu potřebujeme e, jinou regulaci a jak už říkal kolega, něco je trošku šité, šité horkou jehlou a já si myslím, že bychom o tom ještě více měli diskutovat, prohloubit ty argumenty, zlepšit ten text tak, aby to vůbec bylo přijatelné. Thank you. Mrs. Děkuji vám, paní Stanoka, prosím. Yes, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě jménem své skupiny bych chtěla blahopřát panu Kojajovi a chtěla bych vyjádřit naše spokojení s tím, že je zpravodajem k tomuto citlivému tématu. Už máme zkušenost spolupráce s ním a ráda bych zopakovala, že nyní v té tomto novém volebním období je e, stanovisko skupiny zelených k biometrickým údajům konzistentní. My používáme biometrické údaje především ve, při vízech nebo ve vízech. A k tomu, aby údaje sbírala ta superagentura. ráda vyslechnu stanovisko stano- komise k místu, kde bude sídlit tato superagentura a samozřejmě má, jsou zde také rizika se zneužitím těchto údajů a e, máme zkušenost se z práce, z práce se zpravodajem, že e, toto je významné téma, kterým se budeme zabývat. Pan Díaz Nevera, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Za prvé bych chtěl vyjádřit svou velkou důvěru v Carlose Cuella, který vypracovává zprávu, která je velmi složitá. Já jsem ještě nehovořil ani s Karlosem, ani se svou skupinou, ale budu s nimi hovořit a hodně podrobně, protože mám určité pochybnosti, které byly vyjádřeny především eh, pokud jde o agenturu, byla tedy to, tato obava vyjádřena už před řečníky, protože s Alexandra Alvaro taky vyjádřil některé věci, které mě znepokojí. A otázku mám nikoliv na zpravodaje, ale na komisi a na radu, která říkala, že se můžeme zeptat, pokud nám něco nebude jasné, tak ty cíle jsou málo podrobné. A proč tomu tak je? Protože nemohou být podrobnější, protože se tady říká zabudování budoucích systémů do agentury. A řídící orgán, který bude specializovaný, aby eh, ten řídící orgán věděl, o, čem eh, se jedná, o co se jedná, protože jinak to bude všechno jedna velká babylonská věž a ty systémy eh, SIS, VIS a Eurodac – tak, jak se na to díváme, nám umožňují vytvořit například eh, systémy, kde budou informace o ukradených automobilech, o eh, lidech, o pedofilech, o eh, zneužívání falešných penízech, penězích, o balistických otázkách, mm, hranicích a tak dále. To je nemožné tohle všechno udělat. To je prostě eh, ambice, která není, je nereálná a to říkám ze zkušenosti. Proto podle mého názoru, a budu o tom hovořit se svou skupinou, eh, musíme napřed stanovit, jaké reálné cíle může mít taková agentura. Eh, v oblasti informačních systémů, eh, v této oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Tohle to je taková počáteční úvaha, předkládám ji komisi a předkládám ji také radě. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji, pan Sutil. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Carlosovi za práci na této zprávě. Když hovoříme o externích hranicích a Schengenu, tak si myslím, že e, ta zpráva je v Karlosových dobrých rukou. Já jsem si poznamenal především to, co se říkalo o ochraně údajů, ale kdybych se měl podívat na ten argument z druhé strany, tak zde je veliký potenciál pro boj proti e, zlokrim kriminalitě, proti organizovanému zločinu, kdyby agentura měla eh, tyto informace, kdyby měla všechny databáze, které potenciálně, jak řekl Alexandr Alvaro, eh, by eh, na sebe odkazovali. A chci se zeptat v této souvislosti. Samozřejmě je obava o ochranu údajů, ale zároveň bychom měli mít obavu z tak velkého potenciálu eh, eh, eh, tak, takové organizace a takových, takové agentury, která bude bojovat proti kriminalitě a, a kriminálním or, organizacím. V tomto smyslu bych rád slyšel odpověď od komise a od rady. A dávám slovo eh, zpravodaj napřed. Já bych raději hovořil až po komisi a radě, pane předsedo. Dobře tedy, eh, potom dávám slovo komisi. Pan Tudorače, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za všechny příspěvky, ve kterých se hovořilo o podstatných e, problémech. Sám jsem o nich chtěl hovořit, ale e, na tom, pr- tom prvním vystoupení jsem to nedělal. Pokusím se e, pokračovat připomínku po připomínce. Pokud něco zapomenu, připomeňte mi to, prosím. Ochrana údajů. To bylo tak, to byla taková hlavní věc ve všech vystoupeních a chci to objasnit. Ten text teď vypadá tak, že tam není žádná interoperabilita mezi systémy. A kromě toho všechna pravidla, která platí pro každý ze systémů a chtěl bych odkázat na právní základ mm, který, těchto systémů, kde je ochrana údajů velmi pečlivě pojednaná. Ať už jde o přístup k těmto údajům nebo propojení těch údajů jakýmkoliv způsobem a nebo sledováním těch údajů. E, ty údaje jsou ve vlastnictví členských států, ty údaje jsou seskupeny pro jednotlivé systémy. I když by to bylo řízeno, spravováno agenturou, tak by nedocházelo k jakému si půlování údajů, protože to jsem e, usoudil z vašich e, obav. A pokud jde o budoucnost a zda bude tendence nebo přání propojit tyto databáze a nebo z, e, zajistit e, interoperabilitu e, tohoto systému. Nikdy k tomu nedojde bez politických vstupů. Takže to jsou e, a k otázkám na budoucí systémy. E, žádné nové systémy v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva se nepřidají bez právní základu. To znamená bez politického stypu a bez rady a komise. Agentura sama o sobě nebude moci zvětšovat se, sama o sobě nebude moci rozhodovat e, o tom, jak se budou ty údaje používat, kdo k ním bude mít přístup, nebude moci moci přidávat nové systémy ani poskytovat propojení nebo umožňovat propojení mezi těmito jednotlivými systémy. Samozřejmě eh, eh, potřebujeme k tomu nějakou kontrolu. Doufáme, že bude takovýto eh, kontrolní orgán, ten supervisor, a v textu jako takovém, pokud e, jsou ně možnosti nějakým způsobem to vyjádřit, jsme otevření e, těmto možnostem. Takže to tedy je k té ochraně údajů. Pokud jsem něco vynechala, rád se k tomu vrátím. A pokud jde o místo, někteří poslanci se zmiňovali o sídle této agentury. Komise už od samého počátku předkládá tento návrh. A my, jsme, my bychom tedy rádi zůstali neutrální v této diskusi. Ten text se pokouší být neutrální, pokud jde o sídlo agentury, jde o politická rozhodnutí na příslušných fórech. Každopádně bychom rádi zdůraznili, že budeme potřebovat politické rozhodnutí týkající se sídla agentury a budeme ho potřebovat spíš dříve než později eh, kvůli eh, finančnímu hodnocení, protože to bude podstatné pro eh, hodnocení, kolik toho, kolik peněz se bude potřebovat. Jde o to, zda bude jedno sídlo, kde to bude technicky i správně, nebo zda to bude na různých místech, zda ty systémy z Francie a Rakouska, kde jsou teď, se třeba přemístí do třetího státu, to by byly další náklady na ten přesun, takže tyto věci nás velmi zajímaví a je to důležitý prvek pro vytvoření agentury a kromě toho je to věc, ve které komise chce zůstat neutrální. Rovněž zazněla otázka pracovníků, nebo personálu. Já bych chtěl odkázat na hodnocení dopadu a fakt je, že se předpokládá 120 lidí, dvě třetiny by se zabývaly řízením systému a třetina by byly administrativní pracovníci. To znamená, že by bylo hodně lidí, kteří by se zabývali tou technickou prací vlastní a potom a po prvním roce po právním ustavení té agentury, co se předpokládá v roce 2011, tak eh, by bylo 75 lidí a potom eh, bychom eh, připravovali zároveň bychom další lidi, kteří by přebírali ty systémy. A pokud jde o časový harmonogram, tak to je propojen, nebo váže se to na interoperabilitu systému. Současný harmonogram by byl takový, že agentura by právně vznikla v roce 2011 a fungovat by začala v roce 2012. A chci vám připomenout, že ten systém není jenom pro SIS, ale i pro VIS a DAC eh, už eh, je plně, eh, který je už plně funkční, takže nechci předvídat, zda bude první nebo ne, ale každopádně je to systém, který agentura převezme eh, VIS eh, rovněž, eh, ten totiž má teď harmonogram do roku 2010. Pokud jde o SIS, ehm, uvidíme, jaký zda se spozdí jeho vyvíjení. Každopádně existuje scénář pro jeho převzetí. Jde o to, že by se mohl jaksi přelít do roku 2011. Jinak agent agentura eh, nepoškodí eh, nebo neovlivní spoždění vývoje systému SIS. Každopádně by ta agentura přebírala systémy eh, VIS a Eurodac. Jsou také zásadnější otázky o potřebě té agentury, proč vlastně máme agenturu mít. A zpravodaj už ve svém výstoupení na začátku zdůraznil, proč tu agenturu potřebujeme. A my si myslíme, že odpověď je velmi jasná. Za prvé, dosavadní východisko je takové, že teď to nikdo nemůže dělat, eh, komise eh, nemá žádné prostředky, eh, ani lidské, ani technické, aby takový systém řídila a navíc jsme dělali i další, nebo studovali další možnosti, že ten systém by provozoval členský stál. Nechci opakovat argumenty, ty se ob objevují v, do, v hodnocení dopadu a t, tam se právě odůvodňuje potřeba nové agentury. A zase nová agentura nebo stávající agentura zase odkazují na analýzu dopadu, kde se zdůvodňuje proč je lepší nová agentura než stávající agentury eh, Frontex nebo Europol. A eh, dále eh, příští eh, rozvoj. A ten text, tak jak se teď eh, jak je teď koncipován v článku 6, říká, že pokaždé, když bude potřeba nějakých pilotních projektů, tak bude muset eh, se proběhnout politická diskuse a bude na základě návrhu komise. Samozřejmě za komise nechce taky, aby eh, ta agentura rozhodovala sama o sobě, aby sama mohla rozhodnout, že chce spustit nějaký nový systém nebo nějaký nový pilotní program, projekt eh, že bude chtít třeba udělat nové propojení na stávající systémy nebo vytvořit něco úplně nového. Takže proto jsme ten text eh, konstruovali tak, aby tam nebyl ten nevyplněný šek pro agenturu. A podívám se, zda jsem na něco nezapomněl. Myslím, že jsem odpověděl na všechno. Nemám poznamenanou žádnou vaši dotázku. Pokud budou další dotazy, velmi rád na ně odpovím. Děkuji vám. Nyní předávám slovo panu Hammerstetovi za švédské předsednictví. No, tak se mycket Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem poslancům za velice užitečné komentáře. Jak již bylo řečeno komisí, mohu sdělit naše styčné stanovisko, pokud jde o jednotlivé názory, které zde byly vysloveny. Pokud jde o diskuzi týkající se sídla této agentury, pracovní, pokud je o pracovní skupinu e, šengenské aky, e, my v této skupině o tom jednáme a rozhodli jsme se, že rozhodnutí by mělo být učiněno na vyšší politické úrovni a dosud jsme se nerozhodli, jakým způsobem postupovat, e, pokud je o návrh sídla této agentury. Ale podle našeho názoru by žádné rozhodnutí nemělo být učiněno za švédského předsednictví, takže to bude pravděpodobně španělské předsednictví, které se bude celou záležitostí zabývat. Žádné další komentáře nemám, děkuji. Připomínám, že musíme dávat pozor na to, abychom nepřetáhli. Už máme trošku spoždění, takže teď má ještě slovo pan Alvaro na minutku. Mě jenom napadla taková jednoduchá otázka. Tento výbor se zabývá také bojem proti terorismu a my tedy víme, jak důležité, důležitá je takzvaná kriticky významná infrastruktura, to se právě vztahuje i na takovou tu agenturu. Takže eh, co třeba eh, nějaká zrcadlová databáze k této databázi? Co se stane, pokud bychom ztratili tyto údaje, které budou zde uloženy? pokud se tedy někdo snaží eh, nějakým způsobem zasáhnout do fungování Evropské unie, může zasáhnout do té agentury a eh, nějakým způsobem zničit ty údaje, takže mě by zajímalo, jestli ty údaje budou <clears throat> uloženy ještě někde jinde, protože já si myslím, že také dobrý nápad je decentralizovat to, než dát všechny ty údaje na jedno místo. Takže zpátky ke zpravodaji, prosím. Žvrevš. Eh, Děkuji, jenom tři připomínky. Někteří kolegové se ptali, proč vůbec mít takovou agenturu. Ta odpověď je jednoduchá, jako říkal zástupce komise. Systém SIS-2 je v tuto chvíli spravován členskými státy. A tento parlament zastával názor, že takto to dále jít nemůže, že potřebujeme nějaký evropský nástroj e, ve společném postupu, ne tedy pouze v rámci mezivládní spolupráce. A teď vlastně existuje dvě, dvě možnosti týkající se SIS-2. Buď převezme e, zodpovědnost přímo komise, nebo tu zodpovědnost předá nějaké agentuře. No a my jsme se rozhodli pro řešení formou agentury. Takové bylo stanovisko v danou dobu i Evropského parlamentu. Nyní tedy Komise předkládá návrh, který odpovídá našim požadavkům, takže si myslím, že je smysluplné, abychom pouze poděkovali komisi za tuto iniciativu. Také vítám, že zástupce komise jasně vysvětlil, že nedojde k nějaké fúzi dat. Tady jde o agenturu, která bude spravovat informační systémy, ale která nebude propojovat eh, údaje. O to tady vůbec nejde. To znamená, nebude existovat žádná interoperabilita údajů, které spadají do různých systémů, které i nadále zůstanou oddělené. A toto prohlášení komise považuji za pozitivní. Za třetí, pane předsedo, se kolegové ptali, zda je nějakým způsobem možné posílit či zpřísnit předpisy o ochraně údajů. Já to tedy považuji za zásadní otázku, ale potom ještě tedy k tomu, eh, k té otázce sídla agentury, k tomu teď eh, nechci v tuto chvíli nic říci, ještě jsem o tom dohloubky nehovořil se stínovými zpravodaji, takže mm, nemohu teď eh, vyjádřit nějaký názor, možná můžu vyjádřit svůj osobní názor. Já osobně bych si myslel, že by bylo nej, nejsmysluplnější, kdyby nešlo o uh, nějaké geografické rozdělení těch jednotlivých míst. Já si myslím, že i ty, ty technické eh, součásti musí být tam, kde je zpráva, kde je management. A také je důležité mít tedy nějaké takové, řekněme, stínové místo, jak už o něm hovořil Alexandr Alvarez, v tom smyslu, že by tam tedy ty údaje byly zrcadlově uloženy také. Takže já si myslím, že eh, k tomu návrhu pana Alvara by se asi komise mohla vyjádřit písemně. Pokud tomu potom budete chtít něco říci, ale nejprve se ještě požá- eh, vyslechneme pana Michela, který si požádal o slovo. No, Nechci znovu zahájit diskuzi, vůbec ne. Eh, chci, vracím se jenom k jedné otázce, která je možná naivní. Já nevím, která je opravdu přidaná hodnota a nechci tím říct, že proto pléduji, ale nevidím opravdovou přidanou hodnotu této agentury z hlediska efektivity. Pakliže nebude fungovat interoperabilita, byl bych rád, kdybyste mi vysvětlili tu přidanou hodnotu jak, jaký je opravdový smysl vytvoření takovéto agentury, aniž by probíhala interoperabilita. To nerozumím, tomu nerozumím. Pak, když jde o technickou podporu, která se rozšíří na jednotlivé národní agentury, to není užitečné. Mohlo by to být užitečné tehdy, když dojde k interoperabilitě. Nepléduji proto, jenom to říkám. Nejsem přesvědčen vysvětlením týkající se jednotlivých obcí. Také jsem nebyl přesvědčen, i protože tady jde o e, neustále opakované a zcela jasné a jasná tvrzení týkající se nákladů. Eh, v tomto stádiu, abych vám řekl pravdu, já osobně se domnívám, že nemám zcela jasné stanovisko ani pokud jde o užitečnosti agentury v současném stavu věcí, ani o ostatních otázkách. Samozřejmě, pakliže eh, bychom, neměli bychom prostě se eh, rozptilovat v jednotlivých funkcích této agentury. Prosím vás o to. The commission agrees, maybe... Komise souhlasí. Ještě k tomu chcete něco dodat? Děkuji, jen stručně odpovím na tuhletu e, otázku. Určitě <clears throat> máme zálohovací systém pro všechny ty tři systémy a bude to tedy mm, existovat i nadále, až vlastně vznikne tahle agentura. Děkuji. Děkuji. A ještě pan Koelio, přejete si říct něco na závěr? nepřejete. Dobrá, tím tedy eh, uzavírám diskusi pro tuto chvíli a můžeme pokračovat k bodu 13. Co se týče veřejného přístupu eh, do evropské, eh, tedy k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Nejprve si vyslechneme zpravodaje pana Kešmena a <clears throat> potom předáme slovo zástupci rady a na závěr komisi. Takže pane, pan Cashman. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že <clears throat> se vracíme k tomuto <clears throat> obrovsky důležitému tématu. <clears throat> Zabývám se tím už od rokem 99 Tenkrát jsem vlastně opustil školu. A teď mám takový pocit, že už jsem strávil s tímto tématem tolik času, že už skoro odcházím do důchodu, ale ujišťuji komisi, že to tak není, že budu pokračovat. Jak kolegové ví, parlament přijal své stanovisko k tomuto důležitému návrhu v březnu a my jsme se tenkrát rozhodli neuzavřít první čtení, tak abychom dali parlamentu co nejširší možnost volby v komunikaci s dalšími dvěma institucemi. A také jsme měli pocit, že by bylo špatné uh, už takhle si svázat ruce pro příští parlament, takhle na závěr toho funkčního období. Jak ví kolegové, třeba i pan Busutil, my jsme se věnovali přes, přeskumu toho, jak je eh, nařízení uplatňováno a vždycky jsme vyžadovali řadu změn. Ty změny eh, potom byly potvrzeny i právním systémem, například v případě eh, Turko, který se týkal přístupu k právním dokumentům instituce. Takže převzali jsme návrhy komise a tenkrát jsme byli toho názoru, že namísto toho, aby to bylo krokem ku předu, který podpoří otevřenost a transparentnost, bylo to spíše krokem zpět. Komise navrhla dokument, který se nazýval přepracovaná verze, tam v podstatě byly navrženy jenom oblasti, kde komise považovala změny za nutné, takže my jsme potom se věnovali těmto oblastem. A potom náš předseda napsal eh, komisi eh, v tom smyslu, že meziinstitucionální dohoda o přepracování nebyla správně uplatňována, takže my budeme pokračovat v eh, pozměňovacích návrzích širší části textu, než co navrhovala komise pak se to dostalo na plnárku a parlament tenkrát odmítl eh, hlasovat v konečném hlasování ohledně prvního čtení, takže my jsme teď v zajímavé situaci a vlastně děkuji komisi a radě, zejména tedy předsednictví rady za práci, kterou odvádí spolu se mnou a s dalšími, ale teď už musíme pokročit ku předu a je to naléhavé z řady důvodů. Obrátili jsme se na právní službu parlamentu, aby se ještě jednou podívala na návrhy komise a také pozměňovací návrhy parlamentu, tak, abychom zajistili, že to bude e, v návaznosti i na smlouvu z Lisabonu. Teď to vypadá, že tato smlouva tedy snad bude ratifikována do konce roku 2009. Proč tedy potřebujeme, aby se na to právní služba podívala? My totiž máme politické stanovisko parlamentu, toto stanovisko eh, v podstatě je eh, až na jeden pozměňovací návrh také v souladu s právním základem. Jinak tam samozřejmě máme určité spory s radou, s komisí, to je správné. Ale teď proč potřebujeme postupovat naléhavě? Lisabonská smlouva zdůrazňuje demokracii a otevřenost a také umožňuje další demokratické intervence tomu, to, této sněmovně, což je vlastně jediná eh, volená instituce. Mm. Některé definice, které předložili pozměňovací návrhy parlamentu, se jistě, jistě převezme tedy i to období v Lisabonské smlouvě, ale asi tam bude nějaké politické vákuum, protože hlavní politické vákuum je vždycky právní eh, vákuum, takže teď eh, jsou všechny instituce tedy musí být v souladu s otevřeností a transparentností, eh, jak ji definuje eh, Lisabonská smlouva. To je vlastně eh, stanoveno i v článku 255 nařízení 1049 z roku 2001. A potom máme tedy instituce jako Eurojust. A další, co se stane s ochranou údajů? Nyní se v podstatě dostáváme totiž do oblasti třetího pilíře prosazování charty e, základních práv. Právě zde hovoříme o otevřenosti a e, dostupnosti přístupu a tak dále. Takže mě by opravdu zajímalo, co dnes komise řekne k tomu, co potřebuje udělat proto, aby vyplnila to právní vákuum. A také jsem zvědavý, jak se k tomu vyjádří předsednictví. Navrhoval bych také trialog na nejvyšší úrovni, který by se znovu podíval na ten přeskum eh, té, toho nařízení 1049 a také navrhuji formální zasedání stínových zpravodajů. Někteří z nich se tímto eh, tématem začnou zabývat poprvé, ale protože máme skvělý sekretariát, tak věřím, že mm, jim zaměstnanci sekretariátu předloží eh, veškerou historii tohoto tématu, včetně argumentů politických skupin. Tolik bych tedy řekl mm, na začátek a teď jsem opravdu zvědavý na to, jak se vyjádří komise a rada. Komise samotná je možná v určitém vaku, protože Teď v podstatě stávající komisaři pomalu odchází, čeká se na nové komisaře, kteří budou přicházet a je to v podstatě jako takové otáčivé dveře, kde se stále ještě může tedy změnit nastavení směru a podobně. Takže já se teď těším na příspěvky kolegů komise i rady. Děkuji. Thank you. Let Děkuji vám a poslechněme si nyní zástupkyni předsednictví paní Hilberg, prosím. Děkuji za to, že jste vyzvali švédské, pozvali švédské předsednictví na schůzi tohoto výboru. My už z minulosti máme zkušenost s velmi užitečnou spoluprací s výborem LIBE na stejném tématu a spolupracujeme dobře i se spravodajem. Transparentnost od roku 2001 je, prefer, je prioritou pro předsednictví a hovoří se o tom i v přístupovém dokumentu dokumentu. Pan Kušman, Kašmen nás vyzval, abychom eh, spolupracovali eh, s radou a Eh, abychom ho přeskoumali článek po článku. Tento přeskum byl dokončen. A v tomto přeskumu článek po článku jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích Evropského parlamentu, které jsme dostali eh, v březnu tohoto roku, ale ne zahrnuli jsme všechny, s radou jsme se dohodli o některých věcech a o některých věcech jsme se nedohodli. Takže v radě ještě nemáme takový obecný přístup, ale víme, jaké je stanovisko jednotlivých členských států pracovní skupině pro informace jsme se rozhodli posunout eh, další diskuse o návrhu komise až na dobu, kdy budeme víc vědět o tom, co plánuje udělat Evropský parlament v tomto eh, tématu nebo při této zprávě. Takže švédské předsednictví je připraveno a je ochotno s vámi diskutovat jak zlepšit nařízení 1049, jak zvýšit transparentnost a posílit eh, přístup členských států k SIT center k dokumentům. A teď stále ještě čekáme na konečnou ratifikaci Lisabonské smlouvy takže eh, z mé strany je to všechno a rádi si teď poslechneme, co nám k tomu řekne komise. Samozřejmě eh, v závislosti, v souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost budou eh, nutné některé pozměňovací návrhy. Děkuji vám a dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji panu Kešmenovi. Jménem komise bych rád poblahopřál panu Kešmenovi ke jmenování má velké zásluhy, protože pracuje na této zprávě nebo na tomto tématu už opravdu velmi dlouho a my, co na tom pracujeme také, víme, že pan Kašmer nám dával velmi cené připomínky a e, za to vám děkujeme a těšíme se na užitečné diskuse v následujících měsících. Také chci říci, že plně sdílíme analýzu, pana Kešmena, že všichni doufáme, že budeme mít Lisabonskou smlouvu v platnosti ne v příliš dlouhé vzdálené budoucnosti, zvlášť teď, když eh, proběhlo úspěšně referendum v Irsku. Je to otázka totiž jasnosti a transparentnosti. A pokud jde o ducha, tak vidím zde v sále, že spousta Eh, nás eh, má eh, důvěru ve znění těch článků a že víme, co je jejich cílem a že cíl komise je zcela zřejmý taky, protože i podle zprávy z NIS nám záleží především na otevřenosti a transparentnosti pro občany. Důležitý je přístup občanů. Neměli bychom to eh, plést s tím, co je relevantní pro instituce, protože my teď, když máme nový parlament zde v této budově, tak za, a za krátkou dobu budeme mít eh, předpokládáme novou komisi a budeme mít novou smlouvu a budeme mít tedy nová předsednictví. Jak to bude fungovat. E, to je záležitost, která je zajímavá pro občany, pro demokracii, protože občané musí mít právo mít přístup k našim dokumentům a právě proto máme nástroje jako interinstitucionální dohoda. A moje druhá poznámka se týká toho, co komise začala dělat před 17-18 měsíci v březnu 2008. Bývalý Evropský parlament eh, vyjádřil přání přepracování eh, dokumentů. A my jsme tedy, toto byla ambice i pro nás, nejenom pro Evropský parlament. A dále byla otázka na různých eh, institucích, jak to dělat. A komise navrhla přepracovat nařízení 1049, protože si myslíme, že je opravdu nutné, aby občané měli eh, právo si přečíst, jaké jsou nové zákony a aby zároveň na základě ustálené judikat, aby viděli, jak se vyvíjí ustálená judikatura. A eh, neměli bychom míchat různé nástroje dohromady. Tohle je nejlepší způsob, jak pokračovat a nakonec to odpovídá i představě Evropského parlamentu, kterou vyjádřil jak formálně v různých dopisech, jak dále pokračovat. Otázka je, jak nařízení 1049 eh, funguje nehovoříme o tom, co se dělo poté, co vstoupila v platnost smlouva v NIS. My eh, máme nařízení o přístupu k dokumentům. Opravdu ho máme. Máme zkušenost už osmiletou, spolupráce s vámi eh, eh, nebo mezi vámi námi komisí a radou a víme, jak to funguje. A to nařízení, obecně řečeno, je velmi úspěšné. Máme velmi mnoho požadavků o přístup na komisi. Ve zprávě, kterou jsme publikovali, jste to uvádí, protože my hrajeme takovou jakousi interinstitucionální roli a e, odpovídáme na 83-84 požadavků, proč to není 100%, to určitě vy jako legislativci eh, víte, proč eh, neposkytujeme některé dokumenty, především podle článku 4. Jinak eh, komise je organizace, která musí zamezit kartelům například na trhu a proto eh, se některé dokumenty neuveřejň, nedávají k dispozici veřejnosti, protože by to podkopalo e, úlohu komise a nakonec nikdo to nespochybňuje. A jak jsem tedy už říkal, toto nařízení je velmi úspěšné, ale E, parlament e, i komise vyzvali pro e, přepracování a my jsme se tedy rozhodovali, že v rámci revize ho přepracujeme a že budeme kodifikovat i ty úmlavy týkající se přístupu k informacím o životním prostředí. A na základě diskusí, jak zde a na základě vašeho březnového hlasování, jsme vedli další diskusy v radě. Komise stále vysvětluje své odůvodnění pozměňovacích návrhů tohoto nařízení a návrh komise, který všichni máte k dispozici, se domníváme, že je správný a odpovídá našim diskusím. Domníváme se, že eh, odráží ty otázky, kterým bychom, kterým bychom se měli zabývat, především kodifikace eh, ustálené judikatury a dále jasnost, právní jasnost. Velmi E, rádi budeme pokračovat e, v diskusi s vámi a s radou a předpokládáme, že nám řeknete, že e, některé naše pozměňovací návrhy neodpovídají znění, které by ráda, rád viděl parlament nebo rada, tak i v tomto případě bychom rádi, abyste eh, uvážili, jaké jsou naše záměry, jaké jsou naše cíle a eh, jinak velmi rádi přijmeme eh, vaše návrhy na změnu znění. My tedy předkládáme ty návrhy Eh, tak, jak eh, jsou. Je to sice malý krok, ale přesto významný krok vpřed. Eh, podle pozměňovacích návrhů by bylo povinné, aby instituce zveřejňovaly doklady týkající se legislativního procesu. V současné legislativě je to daleko vágnější a my chceme, aby bylo zcela jasně řečeno, eh, aby tyto dokumenty, že tyto dokumenty budou k dispozici a proto tam uvádíme, že právně E, že je to právně závazné. Kdybyste byl tak laskav a trochu urychlil svůj příspěvek, protože máme málo času. Na závěr tedy chci jenom říci, že komise se domnívá, že její návrh je správný, pokud jde o Lisabonskou smlouvu a tyto otázky, jak o nich hovořil váš zpravodaj. V komisi probíhají pří, e, e, přípravné práce, právní služby naše i vaše Eh, učiňují, učiní eh, právní eh, úpravy nutné pro Eh, nutné učinit, až smlouva vstoupí v platnost. To se týká omnibusu a společně s vámi zjistíme, zda jsou nějaké části nového článku 15, o kterých by se mělo diskutovat, protože zde se hovoří o iniciativách institucí a mohl by být jasnější, transparentnější. Děkuji vám. A eh, nyní eh, vaše dotazy. Paní Samr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj má pravdu, to je jasné. Došlo k eh, obnovení parlamentu po volbách naše, náš nový výbor se také bude obměňovat. Já jsem tady nová, nově příchozí a myslím si, že ta záležitost je nesmírně složitá, vždycky byla musím eh, připustit, že neznám tuto eh, věc, protože dříve eh, jsem v té komisi nepracovala. Je to princip, kterému se musím připojit jako každý občan. Občan má právo na transparentnost a přístup k dokumentům podle demokratických pravidel a ta diskuze, eh, která právě proběhla, se snaží zjistit, kam až můžeme jít, kde končí transparentnost a kde začíná ochrana osobních údajů. My jsme o tom hodně hovořili a co se děje s našimi osobními údaji. Včera jsem měla poprvé příležitost eh, proskoumat tuto zprávu která byla připravena pro první čtení. Podívala jsem se na článek 6 a musím konstatovat, že tento eh, článek eh, u mě vyvolal takovou závradí, protože tento eh, článek bychom mohli interpretovat i Po každé, kdy dojde k setkání tady v parlamentu, odborné setkání, tak by mělo být zveřejněno. A to se mi nezdá být aplikovatelné, protože by to vedlo k obrovské administrativní zátěži. A znovu by tady eh, se rozbujela byrokracie a to už vůbec nemluvím o nákladech. Takže se mi z toho tak trochu motá hlava. Když se podívám na zprávy jednotlivých národních delegací, i ty by se měly zveřejnit a co se stalo s dopisy, které byly zaslány poslancům a s dopisy, které posílají poslanci sami v rámci svého mandátu, co se děje i s našimi maily, i ty mohou být zveřejněny. Já tu věc neznám dokonale, ale já si článek 6 interpretuji takto. Možná, že je zpracován příliš obecně a podle mého názoru můžete mluvit méně hlasitě, prosím, mě to trochu ruší. Měl by být zpracován možná úžeji pro uši interpretaci a další článek 7 se obrazí členským, člán, čl, členským státům. Podle článku 7 národní parlamenty nemají žádné právo. A národní parlamenty by měly také poskytovat vlastní dokumenty. A když nechtějí to udělat, tak by to měli motivovat podle komunitárního práva. Měli by to nějak zdůvodnit. A bez jakékoliv záruky, že tento dokument nebude zveřejněn. Kdo rozhodne, že takovýto dokument může být zveřejněn či nikoliv? Znovu to opakuji, já jsem si to všechno nepročetla eh, stoprocentně, takže jsem možná všechno nepochopila, ale čtu si to, co bylo přijato při prvním čtení a interpretuji to právě takto. Vidíme, že polovina tohoto parlamentu se skládá z nových poslanců. Je to vlastně nový parlament a měli bychom otázku položit principiálně i dalším výborům nemá tento parlament právo zopakovat první čtení. Je to nařízení. Není to nařízení, není to legislativní text, je to jenom stanovisko parlamentu, takže kladu principiálně otázku, co uděláme před druhým čtením. Budeme pracovat na základě společného stanoviska pro druhé čtení? Já mám pocit, že můžeme pracovat pouze na základě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty a předloženy eh, za předchozího mandátu parlamentu, takže nemůžeme předložit žádné další pozměňovací návrhy a to není eh, uspokojivé pro nově zvolený parlament. A myslím si, že nařízení nám to možnost dává, že náš eh, jednací řád nám to umožňuje a že by parlament se měl znovu eh, zabývat otázkou, která proběhla v prvém čtení, takže bych byla ráda, kdyby se zpravodaj v tomto bodě vyjádřil a vyčkávám i stanovisko rady. Obecně řečeno bychom měli začít přemýšlet. A protože čas utíká, mm, měli bychom to vyřešit rychle. A Lisabonská smlouva, Irla, Irové řekli ano, ale teď jsou tady Češi, na které čekáme a možná i na Američany. Takže si kladu otázku, bychom měli tuto věc přijmout, než bude Lisabonská smlouva přijata a vstoupí v platnost. Máme to udělat opravdu před tím, než Lizabonská smlouva vstoupí platnost. Bylo by to druhé čtení a nebylo by vhodné, kdybychom vyčkali mm, až na to, jak dopadne Lizabonská smlouva. Děkuji zpravodaji za to, že je ochoten s námi diskutovat že je ochoten se spojit se, se stínovými zpravodaji a blahopřeji mu, je to velice důležitá věc pro občany a pro náš parlament, nejenom pro náš parlament, ale také pro národní parlamenty a pro všechny evropské instituce. Žádám vás, abyste mě omluvili, já teď musím odejít, protože na mě čeká delegace a už mám spoždění, ale moji spolupráce s spolupracovníci vyslechnou vaše odpověď. Děkuji. Mrs. Autala, please. Kiitos puheenjohtaja. Puhun tässä nyt vihreiden varjoesittelijänä ja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 asian par... Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Já chci pohovořit stejně jako pan Kešman. Já mám zkušenost se spolupráci s ním a dříve jsem vypracovávala, nebo už jsem, mám zkušenost s vypracováním takové relevantní zprávy. My jsme měli velmi pozitivní výsledky a uvědomujeme si, že jsou eh, některé nedostatky týkající se definici a transparentnosti, ale přesto všechno je jasné, že bychom měli se zaměřit na maximální transparentnost. To je velmi důležité. Nemyslím si, že kdokoliv z nás by chtěl říci svým voličům, že Evropská unie se rozhodla eh, udělat kroky eh, zpátky v těchto oblastech. A právě proto komise eh, ve svém návrhu eh, předkládá tedy návrhy, které nejsou jenom kodifikací. Jde o změnu eh, legislativy, a, bez, a uvědomuje si, že bez transparentnosti nebude v oblasti justice a, vnitra jasno, transparentnost a eh, Domníváme se, že práce na těchto návrzích komisech bude, eh, komise bude znamenat, že se musíme podívat na právní dopady, na Lisabonskou smlouvu a zpravodaj už eh, určil určitý směr v této trojuhelníkové diskusi nebo trojité diskusi možná, že dojde k určitým nedorozumění nebo jsou určitá eh, nedorozumění, ale každopádně musíme eh, ujasnit nebo ujistit eh, paní Samr, že národní parlamenty přispějí. A jsou to instituce, instituce, které v uplynulých letech plnili nebo eh, pracovali podle nařízení, eh, nedos, nedošlo k žádné katastrofě a myslím si, eh, že je velmi dobře, že pan López Aguilar napsal právním službám a že jsme dostali odpovědi v těch otázkách, které tady máme. Je třeba, jak komise bude řešit eh, legislativu, nebo jak se dívá na legislativu. Podle finské ústavy je legislativa věc, která se týká občanských práv a povinností. A komise nám říká, ano, to je všechno, co je v oblasti spolurozhodování a tečka. Samozřejmě musíme se podívat, jak na, jaký vliv na to bude mít Lisabonská smlouva a co nám řekne právní služba. We are running late. Připomínám, že jsme, že eh, jsme spožděni, čili mluvte krátce podle časového limitu eh, pan Young a potom pan Barila. Napřed eh, pan De Young. Děkuji vám, budu hovořit velmi krátce ale myslím si, že bychom neměli podceňovat význam tohoto tématu, proto že v evropských volbách se ukázala nedůvěra občanů a při rozhodovacích procesech v institucích a v radě a v komisi eh, dochází k tomu, že pro občany je to eh, černá schránka jakási. si a je tedy na nás, abychom eh, vytvořili procesy a musíme pamatovat na to, že to je velmi důležitá oblast a že se na ní tedy musíme podívat. Nemohu tedy souhlasit eh, s paní Sommer, pokud eh, Jde o to, že bychom měli být restriktivnější, protože si myslím, že pokud vůbec, tak bychom měli rozhodně být méně restriktivní. A velmi se mi nelíbí to, co říkal zpravodaj, že komise eh, je na správné cestě. Moje skupina vyžaduje, aby eh, bylo vše zcela konkrétní, protože to je část problémů. Protože když eh, chcete jako občan informaci, eh, musíte přesně určit, co chcete. A já jako občan chci ale vědět, co se děje v oblasti klimatických změn ve společenství nebo co se děje v, Euro, v Europolu. A my máme zkušenost s těmito typy otázek a i přes byrokracii umíme dát přesné, e, musím, umíme odpovědět občanům, aby občané měli pocit, že jsou informováni. Takže zpravodaj může počítat e, s mojí plnou spoluprací proto, abychom otevřeli tuhle černou skříňku a lépe spolupracovali. Děkuji vám. Thank you. Now, as I said, maybe the European Legal Service wants... No, eh, děkuji. Možná právní služba eh, by se chtěla, by chtěla něco dodat, protože já jsem sám měl nějaké dotazy, takže vzhledem k tomu, že zazněly konkrétní otázky, tak by nám eh, pan Perilo mohl odpovědět. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád potvrdil, to, co pan Cashman říkal na začátku svého vystoupení. Když jsem byl malý, chodil jsem do školy a chodil, přišel jsem do třídy, tak, se tam, tak tam byl nápis eh, Transparentnost je demokracie, podepsán Michael Cashman. My, právní služba, jsme velmi potěšeni, že můžeme spolupracovat s touto živoucí legendou Michaelem Cashmanem. A eh, pokud Eh, pokud jde o eh, určité připomínky, domníváme se, že je tady jakýsi ping-pong a pokud jde o tu politiku ping-pongu, tak eh, prezident Nixon tak otevřel nové vztahy mezi Čínou a spojenými státy. Michael Cashman klade konkrétní a přesné otázky předsednictví a komisi a teď ještě nejsou přesné odpovědi, ale tím eh, ale, a pošle se jenom ten míček zpátky na hřiště Evropského parlamentu. Takže tak ta situace tedy vypadá teď, pokud jde o nařízení 1049. Byli bychom tedy velmi rádi, a eh, kdyby ty akce, které navrhoval pan Cashman, eh, kterými je trialog na vysoké úrovni, tak kdyby mohly tyto akce pokračovat s ohledem na přepracování tohoto nařízení. Byl, zazněly některé otázky především možnost znovu předložit pozměňovací návrhy, které už byly schváleny na březnovém zasedání a schválit, schválit první čtení Evropského parlamentu. Já si myslím, že nebylo žádné první čtení v parlamentu čistě jenom došlo ke schválení všech pozměňovacích návrhů a komise vyjádřila své stanovisko k těm pozměňovacím návrhům. Takže si myslím, že nyní není třeba znovu schvalovat v prvním čtení, a, ale e, spustit ten eh, eh, trialog na vysoké úrovni mezi parlamentem, radou a komisí. Děkuji vám eh, za pozornost. Čekáme na vaše další vklady. Předávám slovo nyní zpravodaji panu Kešmenovi. Děkuji. Já budu stručný. Je škoda, že paní Somn už tady není, protože mluvila nejdéle. Já bych jak ji, tak další, také pana Busutila například bych rád ujistil, že tedy Spojené království ratifikovalo Lisabonskou smlouvu, takže neposlouchejte eh, nějaké takové řeči, které slyšíte na chodbách nebo to, co se píše v novinách. Ve chvíli, kdy jednou ratifikace proběhne, na to, aby mohla být revokována, musí proběhnout zákon parlamentem. A v podstatě by to neznamenalo, že se tedy Velká Británie stahuje z Lisabonské smlouvy, ale znamenalo by to, že se v podstatě stahuje z Evropské unie. Takže tomu se teď vůbec nemusíme věnovat. A nám tady v podstatě jde tedy o to, abychom měli co největší možnost eh, eh, otevřených, eh, otevřené volby. Takže co teď uděláme s tímhle tématem? Důležité je, aby se sešli stínoví zpravodajové, Komise ještě před naším hlasováním v podstatě jaksi eh, uvedla tohleto nedorozumění, ale já vás mohu ujistit, co se týče článků 6 i 7, velmi snadno. Já ovšem navrhuji trialog můžeme to vlastně udělat eh, paralelně, to znamená, můžeme se tomu věnovat na plenárním zasedání v listopadu na základě toho, co nám řekne právní služba eh, na žádost, kterou se vyjádřil ve svém dopise, pane předsedo. Ale eh, politika také přeci je o tom, abychom nějakým způsobem přesvědčili argumenty a v tomto smyslu bych tedy rád ujistil i pana Bousutila, že určitě to uděláme. Dobrá, takže pokud si nikdo nepřeje. Sono totalmente d'accordo con... Eh, Děkuji, pane předsedo. Plně souhlasím s tím, co řekl pan Kašman. Zdá se mi, že je zcela zásadní, abychom si vyžádali objasnění od právní služby, pokud je o dopad Lisabonské smlouvy na celou tuto záležitost. Také se domnívám, že by bylo důležité, aby orgány a agentury Unie ve své smlouvě počítali s požadavkem transparentnosti. Dnes více než kdy jindy a zdá se mi také vhodné zdůraznit to, že Evropský parlament by se neměl vracet na zpátek. Tomu bychom se měli vyhnout oproti tomuto nařízení. A Přejeme si, aby požadavek transparentnosti byl respektován, aby bylo stále více transparentnosti, nejenom pokud jde o právní stanoviska a hlasování jednotlivých skupin, i pokud jde o radu, ale mělo by to být promítnuto i do mezinárodních dohod, například SWIFT a další především pokud jde o přístup k jednotlivým eh, textům a dále dohoda mezi Unii a Libií, pane Buzutil. Děkuji. Já jsem rád, že Michael Cashman mě chce ujistit o tom, že budeme postupovat ku předu. Já si tedy myslím, že opravdu bychom měli mít setkání stínových zpravodajů, eh, kde by se tedy vyjasnila jakákoliv eh, nedorozumění a potom pod Michaelovým vedením spolu se stínovými zpravodaji budeme schopni formulovat cestu ku předu. ještě nějaké další připomínky ze strany předsednictví či komise předtím, než předám slovo zpravodaji na závěr? Není tomu tak, takže pan Cashman. Já už mohu jen zopakovat to, co jsem už říkal, že budu spolupracovat se všemi, včetně stínových zpravodajů a doporučuji, aby na eh, list, listopadové plenárce jsme tedy předložili ústní otázku na základě doporučení právní rady parlamentu. Dobrá, tím jsme se tedy dostali k závěru ohledně toho, jakým způsobem budeme postupovat. Eh, pan Cashman se tedy sejde se stínovými zpravodaji, eh, podívá se na, na to, co také eh, formuluje právní rada parlamentu a v podstatě proběhne taky takový jakýsi systém formou trialogu který se bude těmto věcem věnovat. A my nyní můžeme přejít k dalšímu tématu, což je bod 14 eh, což je seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci eh, musí nebo nemusí mít eh, víza při překračování vnějších hranic. Eh, paní zpravodajka Tania Falon eh, cestovala do mm, Sarajeva minulý čtvrtek a nyní eh, se s námi podělí o své připomínky předtím, než ještě dáme slovo zástupcím komise a rady. Takže nejprve paní Tania Fajon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že dnes dopoledne jsem byla přizvána do výboru AFET, kde se hlasovalo o stanovisku k mé zprávě, kterou eh, pracovala mm, Sarah Latford. 51 eh, bylo pro, takže to prošlo a v podstatě je to i směr, který navrhuji v legislativní zprávě pro západní Balkán. Jsem tedy velmi vděčná za tu podporu z výboru AFED, protože věřím, že i projednávání zprávy na plenárním zasedání tedy proběhne pozitivně. V podstatě tedy hlavně hovořím o zemích, jako je Bosna, Hercegovina a Albán, Albánie. Navrhujeme, aby se dostali na bílý šengenský seznam, ale tam je ještě potřeba proto, aby mm, došlo tedy ke zřeknutí víz eh, naplnit některé, některá kritéria. Já jsem také minulý týden navštívila Sarajevo, jak už jste říkal, a sešla jsem se s několika zástupci vlády, kteří mi poskytli aktualizované informace o tom, že v podstatě během několika týdnů byli schopni eh, splnit 90% těch zbývajících kritérií a já si opravdu myslím, že prokázali, že mají společný cíl, což je liberalizace víz pro všechny občany eh, Bosny a Hercegoviny. Návrh komise tedy z července vynechal Bosnu a Hercegovinu, nedal ji na tento seznam, čímž se potom Bosňáci dostali do velmi těžké situace a teď já po návštěvě Sarajeva opravdu mohu potvrdit, že ta e, situace i politicky je velmi komplikovaná a pouze se to zhorší, pokud nevyšleme silný pozitivní signál úřadům po té, co dosáhli tak výrazného pokroku. Tato opatření se týkají eh, boje proti korupci, praní špinavých peněz, eh, organizovaného zločinu a podobně. Dokonce eh, došlo k výrazné dohodě o sdílení policejních údajů. Příští týden se začne s vydáváním biometrických pasů. Neočekávají se žádné zásadní problémy v této oblasti, takže se předpokládá, že se vydá asi 65 tisíc biometrických pasů do konce roku. Dokonce Evropská komise minulý týden, když jsem byla v Sarajevu, přiznala, že došlo k výraznému pokroku, takže já si tedy myslím, že musíme teď vyslat silný signál směrem eh, k bosenským úřadům v tom smyslu, že už eh, je nyní můžeme brzy dát na ten bílý seznam a ve chvíli, kdy naplní zbylá eh, kritéria, tak nebudeme ztrácet čas a pozměníme legislativu. ještě se snažíme nalézt dobré znění v té zprávě ohledně Kosova, protože to je také velmi citlivá otázka a nesmíme zapomínat různá stanoviska různých členských států. My se o to tedy snažíme ve spolupráci jak se stínovými zpravodaji, tedy například Sedou Latford a ještě jednou bych tedy všem poděkovala ráda za spolupráci. Co se týče Kosova, ráda bych zdůraznila, že to je jediná část západního Balkánu, která je úplně mimo eh, ten proces liberalizace víz. Opravdu vím, že to je citlivé téma, ale přesto si myslím, že musíme nalézt řešení i pro kosovské občany, aby se nějakým způsobem zapojili do toho systému liberalizace víz. Dnes ráno jsem také třeba dostala dopis. Velmi často se mě snaží eh, kontaktovat mladí lidé z této oblasti a dnes mi zase přišel dopis eh, od mladých lidí ze Sarajeva, kteří říkají, že eh, pro ně je naše pomoc jakýmsi světlem ve velmi těžké politické situaci. Já jsem ze Slovenska a oni se dnes vlastně tedy potýkají se zavřenými hranicemi, takže pro ně i Slovinsko je už nyní jakoby staletí vzdáleno a eh, oni tedy vidí, jak jejich eh, kamarádi, eh, kteří tedy žijou za hranicemi, mohou cestovat, studovat v zahraničí, oni mají s tím problémy, takže si myslím, že bychom jim měli pomoci. Děkuji. Děkuji paní Fajon za aktualizaci ohledně Albánie a Bosny a nyní se obracím na komisi. Prosím. No? Yes, please. Uh, uh, představte se, prosím. Pokud jde o komisi, můžeme říci, že jsme dostali informace, byla tady určitá deadline, pro ty země, které nejsou v návrhu komise z července. Bosna, Albánie, aby předložili další zprávu, aby se dalo zjistit, k jakému pokroku došlo v rámci liberalizace VIS, v rámci procesu liberalizace VIS. Komise může potvrdit, že jsme před několika dny obdrželi, čili počátkem října, zprávy od eh, Bosny a Albánie, jak probíhá proces liberalizace viz a musíme s potěšením konstatovat, že došlo k pokroku, musíme potvrdit, co řekla paní Fajon. Došlo k pokroku v oblasti reform a splňování kritérií, které byly oznámeny v roadmap, cestovní mapě. A právě vyhodnocujeme slíbený pokrok, především opatření, která byla učiněna v posledních týdnech září. To se objevilo také ve zprávě a víte dobře, že naše snaha o vyhodnocení se neomezuje na přijetí opatření, ale pro, snažíme se o opravdovou realizaci těchto opatření. Komise doposud prováděla monitorování a jsem více než spokojena tím, že zjišťuji, že vaši členové parlamentu nás podporovali právě při této kontrole. Budeme pokračovat stejným způsobem. Před několika minutami jsme dostali potvrzení, že je nutné pokračovat stejnou cestou. Řekli to členové parlamentu a takže stejným způsobem veškerá opatření, která byla ohlášena koncem září, se musí ověřit v tomto kontextu, jak to opravdu vypadá a my jsme dokončili naše vyhodnocení zpráv, které jsme dostali před třemi, čtyřmi dny. A e, Budeme dále postupovat e, vyhodnocování v terénu, pokud je o Bosnu a Albánii. Dovolte mi, abych vám také řekla, že jsme dostali informace a zprávy z Černé hory a Srbska a to, co jsem vám před několika dny ohlášela, ohlásila, s tím budeme počítat příštím týdnu, budeme pracovat v Podgorici a na Bělehradě a na e, správní hranici s Kosovem jakým způsobem to budeme dělat. Máme příležitost provádět tyto hodnocovací cesty příští týden, abychom zjistili a ověřili, zda kritéria, která zůstala ještě otevřená, jsou splněna oběma zeměmi. A je v našem úmyslu, že v listopadu předložíme zprávu o výsledcích tohoto dalšího vyhodnocení, které provedeme v Černé hoře a v Srbsku příští týden. Tady tady skončím. Máte-li nějaké dotazy, jsem připravena i je zodpovědět. Děkuji. Merci, madame Gogu. Děkuji, paní Gogu. A nyní máme řadu otázek, takže prosím vás, snažte se hovořit krátce, paní Koraca byl. Děkuji, pane předsedo, jako stínová zpravodajka za Libe jsem velmi ráda, že mohu souhlasit s kolegyní Taňou. Přivítáme vítáme taky pokrok, kterému došlo částečně nedávno v Eh, Bosně. A jsme velmi rádi, že byly eh, důležité osoby v té eh, z komise, vysoký zástupce. A e, taky mě potěšilo to, co říkala o tom takzvaném benchmarku, o tom, jak ho plní. To znamená, pane předsedo, že opravdu se snaží a já jsem tomu ráda. Náš přístup je také takový. My se snažíme co nejvíce uspíšit proces e, udělování udělování e, víz eh, zdarma eh, občanům bývalé Jugoslavie. A eh, uvědomujeme si, že je rozdíl mezi zprávou zpravodajky a námi. My chceme zdůraznit, být otevření a přesní prostě říci, že až budete připraveni, jsme otevřeni. Příloha jedna a dvě jsou právní požadavky. Prostě nemůžete být ve dvou přílohách, nemůžete být v tom eh, kladném, té kladné příloze s hvězdičkou. Takže buďme eh, otevření, buďme féroví, eh, cho, buďme pravdiví. Eh, musíme říci, že musí splnit pravidla. A dále musíme být realističtí. Chceme předložit radě návrh, eh, který, se kterým se nebude zacházet vertikálně, protože víme, že rada nepřijme eh, přesun rozhodování z rady na komise, což navrhuje zpravodajka jakmile komise udělá pozitivní zprávu, eh, tak eh, automaticky v rámci nařízení rady se budou udílet víza eh, zdarma. My navrhujeme, abychom urychlili tento proces. Žádáme o to komisi, žádáme o to radu. Jakmile splní ty požadavky toho takzvaného benchmarku, tak už není důvod pro eh, nějakou rozporuplnost. My chceme rychlý a eh, bezproblémový proces a vyžadujeme, aby eh, i rada řekla, eh, toto je právní proces a domníváme se, že všechny instituce v Evropě by měly dávat stejnou, stejný politický eh, signál lidem Bosny, Hercegoviny, Albanie a bývalé Eh, Jugoslavské republiky Makedonie a se, oceňuji eh, kvalitní dialog s Sárou a Taňou. Eh, já jsem velmi ráda, že pokračuji v této diskusi a chtěla bych nám všem připomenout, že toto usnesení není jenom technické, není jenom právní, je velmi politické. Všichni jsme se na tom shodli a uvědomujeme si, že stabilita západního Balkánu je v zájmu Evropské unie. Není to totiž jenom otázka víz. A já si myslím, že pokud eh, nebudeme nebo ne, ne, nepřijmeme návrh náni, táni, tak potom eh, uděláme takovou rozdělovací eh, čáru mezi těmi, kteří budou mít víza zdarma nebo bezvízový styk a těmi, kteří budou mít vízový styk Nakonec se o tom zmiňovala Táně na základě té své návštěvy a na základě zprávy předložené Albaní a Bosnou a Hercegovinou. E, tohleto rozdělení nebo ta dělicí linka by nebyla ani tak správná, protože Bosna, Hercegovina i Albánie hodně pokročily a Eh, ve směru tedy režimu bezvízového a politický signál je velmi odlišný. Eh, Jedně chtějí dát ten signál, další chtějí čekat. Jakmile splní všechna kritéria, všechny požadavky, já si myslím, že bychom měli eh, pokračovat je to totiž eh, jakýsi kontinuální proces a jakmile splní kritéria, jakmile splní benchmarky, tak bychom je hned měli zahrnout do bezvízového eh, režimu a myslím, že musíme vzít v úvahu i motivační či demotivační faktory. A proto stále opakuji stabilitu tohoto regionu. Víme, že je e, blízko nestabilitě a že to je polit, věc politické odpovědnosti. A proto podporuji Táňu a byla bych ráda, kdybychom se mohli dohodnout na určitém řešení, protože nechceme e, dělat nějakou linku, která nás bude e, oddělovat od těchto zemí, právě naopak. Děkuji, paní Ludford. Děkuji, pane předsedo. Je to politické a technické rozhodnutí. Eh, tento bezvýzový režim pro země západního Balkánu. A aby to bylo jasné, tak chci, že není žádný návrh, aby se obcházela kritéria. Ta kritéria, eh, která se eh, týkají bezpečnosti a integrity dokumentů i překračování hranic. To není v něčím, v něčím zájmu a já to opakuji. EU e rozhodně nechce tato kritéria obcházet, ale co je čistě politické rozhodnutí, je to, že vysíláme signál nebo vyšleme signál, že nebude žádná bariéra eh, při udělení bezvízového režimu, pokud splní všechna kritéria. A tento signál my můžeme dát. A rozhodnutí ve výboru AFET podpořilo moje stanovisko. Tam se hlasovalo 51 ku 8. Takže je to opravdu rozhodnutí napříč politickým spektrem. A aby to bylo zcela jasné, Eh, eh, vidí, eh, chápu, co říká paní Krac a paní Belt. My mm, chceme dát všechny země západního Balkánu pod jeden právní nástroj. Ale fakt je, že se to může stát jenom pokud tyto země a konkrétně jejich vlády splní všechna kritéria a standardy stanovené komisí, sam, protože není na těchto zemích, které řeknou, ty, my to plníme, jde, je, jde o to, aby to řekla komise. Takže je otázka na komisi a na předsednictví. Můžete nám pomoci? Nelíbí se vám ten systém hvězdiček. Ale fakt je, že hledáme způsob, který jak by to prošlo Eh, na radu, ale možná, že bychom mohli odkázat na to, eh, co rada navrhovala, protože budeme mít příští rok úplně nový návrh od komise, čili celý ten právní proces znovu konzultace s parlamentem, eh, poté, co to předloží komise zpátky, to půjde do rady a tak dále. A my chceme mít jeden právní nástroj, ale nechceme snížit kritéria. To z, eh, eh, když to tak bude, tak možná tamní občané řeknou, my toho můžeme a budou tlačit na své vlády a řeknou, my eh, to dosa- toho dosáhneme, pokud splníme kritéria. kritéria. Jde tedy o právní strukturu tohoto nástroje. Samozřejmě proto bychom velmi rádi požádali eh, dvě další instituce, aby nám pomohly, aby eh, bychom to lépe formulovali, to samozřejmě je možné, ale je tady takovéto poselství, které říká, máme jeden cíl a jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout a to bychom neměli plést. Paní Fajon i já eh, se v tom shodujeme a uvědomme si, že v AFETu bylo hlasování 51 proti 8 mm, ve prospěch jednoho právního nástroje. Takže tady máme otázku eh, Albánie, bude, eh, bude, bude tam mise, která bude hodnotit pokrok a otázka je, kdy ty mise budou. Výbor AFET rovněž uvážil jeden z mých pozměňovacích návrhů, který se týká eh, každoměsíčního hodnocení eh, komisí či radou, pokud ta země neplní všechny požadavky hned. Komise může být v tom velmi aktuální, eh, může být velmi užitečná, ale pokud jde o mise přímo na místo, tak bychom rádi věděli, kdy taková mise do Albánie se uskuteční. A poslední věc je Kosovo. Stejně jako paní Fajon, já mohu říci, že máme podobné stanovisko. Myslím, že bychom měli mít pragmatický přístup eh, k dialogu o vízech a měli bychom stanovit eh, reálnou nebo pra, reálnou cestu k nějakému vízovému lepšímu nebo volnějšímu režimu. Výbor řekne, že to, je, že to ne, neovlivní eh, kompetence členských států a já si myslím, že by to mělo být bez ohledu na status Kosova, protože 22 eh, států ho eh, uznalo jako nezávislé. A není to tedy už vlastně protektorát eh, OSN. Já si myslím, že komise by nám mohla pomoci s těmi právními záležitostmi toho, jak to napsat, jaké znění by to mělo mít, můžeme mít určité poznámky pod čarou, ale velmi bych volala po pomoci komise, protože ta má velké eh, zkušen, profesní zkušenosti. A chtěla bych připomenout tedy hlasování v AFETu. Doufám, že výbor Libe půjde stejným směrem. A chtěla bych připomenout i tedy výsledek nebo vyjádření skupiny EPP a doufat, že budeme pokračovat stejným směrem. Bohem. Jde tedy o to, abychom byli přesní, abychom nevolili eh, takovou pohodlnou cestu otevřených zadních vrátek. Musíme říci, že eh, Bosna a Hercegovina, Albánie, eh, ta režim bezvízový dostanou, jakmile splní všechna kritéria. A že budeme, že, že ten režim bude rychle, jakmile splní opravdu všechny požadavky a žádala bych tedy předsednictví i komisi o tento přístup a pokud budou nějaké technické problémy e, se změním tohoto dokumentu, tak potom mohou pomoci. Děkuji. My všichni si vzpomínáme, že paní Lotford e, vypracovala e, dokument, který byl předložen k hlasování ve výboru AFET a že to byl, eh, byl dosie, kterým se zabývali. A teď si uvědomte, prosím, že, eh, zakon, že končíme půl jedné a je spousta lidí, kteří chtějí vystoupit. Paní Ernst. Děkuji. Jako stínová zpravodajko za svou eh, frakci bych ráda poděkovala paní Fajon. Já pocházím z východního Německa a proto dokážu ocenit význam tohoto návrhu, tak aby se skončilo či abychom podnikli určité kroky směrem k ukončení jakési izolace tohoto regionu. Mm, také se obracíme tedy nejenom na Albánii a Bosnu a Hercegovinu, které by se měly dostat na tento bílý seznam, ale jde o to, abychom dali nějaké možnosti i Kosovu. Pro mě to je opravdu obrovsky důležité. Ať už ta formulace bude jakákoliv, tak si myslím, že by tam nějaká takováto možnost, možnost být měla. Takže já se obracím i na komisi, aby to zase ještě jednou přeskoumala. Nezapomínejme také třeba na eh, podobné příklady z minulosti, z jiných zemí s podobnou tématikou. Mm, to znamená, jaké možnosti by existovaly při liberalizaci vízového styku s Kosovem. Mm, myslím si, že je obrovsky důležité Eh, začít projednávat toto téma, zejména pro tamnější občany, kteří se vůbec nenachází v jedné, v jednoduché situaci. Pokud by dostali takovéto, eh, takovýto signál ze strany Evropské komise, Evropské unie, eh, který by naznačoval jakési otevření. Takže my se tedy opravdu zasazujeme o otevření dialogu, o otevření eh, Kosova, tak abychom využili jakékoliv možnosti. A prosíme tedy o to, aby, abychom dosáhli jakéhosi koncenzu pro cestu tímto směrem. Paní Canoka. Uh, Pane předsedo, my plně podporujeme tento návrh. Už jsme o tom hovořili mm, na zasedání v září. Jsem zástupkyní skupiny zelených a připomínám, jaká je tedy naše pozice o využívání biometrických údajů No, kdyby to nebylo jedno, jedno, jedním z těch kritérií, těch benchmarků, tak si myslím, že ten proces by byl určitě rychlejší. Předložíme pozměňovací návrhy, víme, že jsme v, v menšině. Byli jsme v menšině, když se diskutovalo o Srbsku, ale přesto Přesto připomínáme, že chceme zlepšit i efektivitu tohoto benchmarku eh, biometrických údajů. Jinak vítáme stanovisko Sery Latford, že to bylo tedy na zahraničním výboru schváleno. Děkuji. Děkuji, pan Bons. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid steunt het standpunt van de rapporteur volledig. Naše strana nepodporuje plně stanovisko zpravodaje a dovolím si vám vysvětlit, proč. Bosna je země, kde muslimové chtějí za, začlenit šariu do ústavy. Bosna je vlastně jakýmsi přístavem terorismu. Tak se domnívám, že naše spolupčany bychom měli chránit proti takovémuto typu situací, i když země respektuje kritéria. Nesmíme jim nechat možnost, aby jejich občané vstoupili k nám. Musíme naše země chránit. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že zpráva paní Fajon obhajuje rozumné stanovisko a i my sdílíme stanovisko paní Lutford. Máme, musíme být eh, poctiví vůči občanům těchto zemí, především Bosny. Musíme zajistit rovné zacházení. A také bychom měli uvažovat o spravedlivém východisku. Co, eh, co se děje s Chorvaty z Bosny? Měli by mít možnost uh, volně cestovat. A pokud je o Chorvatsko, nevím, jak by Srbové z Bosny měli stejné možnosti. Bohužel tato skupina nemá možnost volně cestovat. A myslím si, že bychom měli hlasovat pro další úsilí v tomto směru. Zdá se mi být užitečné vytvořit takový seznam v tom slova smyslu, že Bosna a další země, která e, kritéria neplní, mohly pokračovat v úsilí v tomto směru. Proč byl tento proces zahájen? Domnívám se, že je užitečné bojovat proti kriminalitě, korupci a také se domnívám, že tato spolupráce je zcela zásadní, musíme v ní pokračovat. A pokud jde o eh, volná viza, to je neakceptovatelné vlastně, především v optice boje proti terorismu. Musíme se snažit o spolupráci, abychom tento problém vyřešili. Thank you, Chairman. Pan Milčev, já přejdu do jednoho z balkánských jazyků, jenom abychom trošku si udělali lepší obrázek o regionu. Balkánské ty národy prodlužovat вече много векове да живеят смесено, каквото... Balkánské národy po staletí soužily ve vzájemných stazích. V jednotlivých státech jsou různé situace e, ta situace je ve všech eh, citlivá. Říkáme eh, to především o, Chorva, o, o Kosovu, ale platí to i pro eh, Chorvatsko a Makedonii především. A domníváme se, že bychom neměli diskriminovat eh, ne, eh, jednotlivé státy a rozdíly mezi nimi ještě zvětšovat. Měli bychom se všemi zacházet stejně, ať jsou jejich instituce stabilní či ne. Já považuji za rozumné respektovat v první řadě technické požadavky týkající se biometrických Eh, pasů pro zrušení víz. To by naším cílem by mělo být eh, zrušit víza pro všechny eh, a ne hovořit jenom o Kosovu. Kosovo je jiný případ, protože Srbové v, Kosově, v Kosovu vlastně neexistují, mají kosovské státní, kosovskou státní příslušnost ale stále se cítí jako e, srbové. Je to jenom taková prostě maličkost. Nechtěli bychom, aby občané, kteří nemají e, občanství určité země, kde žijí, e, utíkali jinam, aby mohli cestovat protože eh, tím bychom eh, pracovali s deformovanou realitou, která vlastně eh, vznikla a je to důsledek naší práce a našich signálů, které nejsou vždycky pozitivní a měly by být. Paní Hodmajer, paní Holvajer, máte minutu? Děkuji. Já bych ráda vyjasnila, že to, co říkal pan Bond, neodpovídá skutečnosti. Tady v podstatě nejde o usnadnění vízového styku, tady v podstatě jde o to, že ta kritéria se musí i nadále plnit. Tady jde spíše o to, co nás politicky může mm, očekávat, pokud tu přílohu jedna eh, obohatíme o hvězdičku, eh, pak v podstatě se asi bude tvrdit, že jsme se zde v parlamentu postarali o to, aby některé země eh, dostali eh, se k liberalizaci víz, aniž by splnili kritéria, což by bylo fatální. Mm, máme potom také tu přílohu 2, kde, se kde jsou jmenovány země, které nepotřebují víza. Pokud tedy některé země eh, přesuneme z přílohy 1 do přílohy 2 a necháme tam tedy tu eh, hvězdičku v tom smyslu, že v podstatě patří do, do přílohy 1, tak je to poměrně <laughs> komplikované. To bychom potom tu přílohu 1 úplně mohli zrušit, protože bychom mohli dát hvězdičku všem a dát je všechny do té dvojky. Eh, ve s tím, že ve chvíli, kdy splní kritéria, tak už nebudou potřebovat víza. Na to bychom opravdu nepotřebovali přílohu 1. Já si myslím, že to je problematické i vůči zemím, které tedy jsou nadále v tom seznamu přílohy 1. Já si tedy myslím, že tady bychom předstírali vlastně falešné skutečnosti. My bychom eh, předstírali, že už jsme jim v podstatě dali bezvízový styk, ale ve skutečnosti by to tak nebylo. Takže v podstatě musíme spíše vyznat, eh, vyslat signál, že opravdu říkáme jako Evropský parlament, že chceme, aby obě země byly, eh, měly možnost bezvýzového styku a že tedy ve chvíli, kdy splní kritéria, tak to proběhne v co nej, nejrychlejší lhůtě. A potom se samozřejmě mohou změnit ty přílohy, to není zas tak po, e, složitý postup. Děkuji. Já si myslím, že je zřejmé, že o tomto tématu jsme opravdu dlouho diskutovali. Já se teď obracím na paní Gogu z komise, aby udělala závěrečné připomínky. Budu zcela lakonická. Velmi dobře chápu přístup několika členů vašeho výboru, kteří říkají, je nutné politické rozhodnutí, které by se které by zobrazovalo potřeby tohoto regionu vzhledem k politickým prioritám, které jsou jasně stanoveny. Ale dovolte, abych připomněla, že komise učinila takovýto návrh, který zohledňuje politické priority a tuto potřebu mít proces a zachovat regionální přístup. V návrhu komise mluvíme jenom o západním Balkánu, ohlašujeme proces a není tam vůbec nic o ostatních zemích, ostatních regionech, eh, které by měly přejít z, toho, z té negativního seznamu na pozitivní a jsou tam eh, ustanovení týkající se ošetření, ustanovení v tomto eh, nařízení, což byla běžná praxe při předchozích návrzích komise. Samozřejmě podporujeme tento návrh, musíme zachovat regionální přístup. To je základním východiskem pro komisi u tohoto procesu vytvářet detailní roadmaps a e, pak to monitorovat. A to je docela těžký proces pro kontrolu. A já tedy musím potvrdit, že to, bylo, to byl takové východisko pro náš návrh, a návrh je vlastně stvrzením politické vůle komise zachovat tento regionální přístup, ale jsou zde kritéria a to jsme řekli již několikrát jednotlivým zemím, když se to týká, že každý musí být vyhodnocen na základě vlastních eh, výsledků a tady musím skončit, protože to je zcela jasné musíme zachovat koherentní přístup a vyhodnocovat jednotlivé země podle toho, k jakému pokroku tam došlo. Dovolte, abych se ještě vrátila k předchozí zkušenosti v roce 2001, eh, přístup Asterix v Rumunsku. Tehdy jsme to takto aplikovali a finální rozhodnutí zrušit Asterix. To bylo rozhodnutí rady na základě návrhu a zprávy komise a formálního návrhu komise, která konstatovala, že v tomto kontextu byl zaznamenán pokrok. Ne, nikoli publikace zpráv komise zrušila Asterix, vzor tomu, že tady bylo politické odhodlání, které bylo jasně vysloveno. Komise eh, chce ujistit parlament, že cíl zachovat regionální přístup je opravdu takovým zásadním e, cílem pro to, pro naši filozofii, pro náš přístup. Proto jsme udělali návrh e, či, čistě pro země balkánské, ale podle našeho vyhodnocení bychom měli bychom postupovat podle, postupně, podle jednotlivých etap pro všechny země tohoto regionu a to je poselství, které jsme vyslali několikrát za podpory členských států a parlamentu. A způsob, jak eh, celou věc provádíme, by mohlo být precedentem pro další země v dalších regionech světa. A ještě poslední připomínka týkající se Kosova bude tady příští týden vydáno sdělení komise, které eh, bude hovořit o tom, jakou metodou bychom měli přistupovat ke Kosovu. Kosovo je součástí regionu a to nesmíme zanedbávat. Musíme zohlednit specifické eh, rysy Kosova, jeho eh, správní statut a jakým způsobem budeme přistupovat k uznání a komise má ve svém úmyslu zveřejnit toto studii a tím, že udělá eh, tuto, toto sdělení, eh, to udělat na míru podle Kosova. Eh, Paní Fajon, chtěl bych oznámit, že tato kontroverzní zpráva je připravena na hlasování, které se předpokládá v pondělí 19. na plenárním zasedání ve Štrasburku, čili ne zde, ale ve Štrasburku a pozměňovací návrhy se mohou předložit e, do zítřka v poledne a hlasovat e, budeme e, 19. října. 19. října. Takže je to eh, jenom o eh, pár dní poté, co budu mít eh, s kolegy setkání, někteří odjíždějí, takže tam to zakončíme. Chci na závěr říci, že tuto zprávu připravuji z s paní Ludford, která eh, dostala připomínky eh, výboru AFET a jsem ráda, že i komise principu souhlasí s tím směrem, kterým se ubíráme a domníváme se, že to je eh, vhodné právní řešení, jak tyto dvě země, to znamená Bosnu a Hercegovinu a Albanii, eh, zařadit na šengenský eh, bílý seznam. Eh, pokud jde o pozměňovací návrhy a radu pokusíme se formulovat je včas. A ještě jednou chci říci, že nesnižujeme eh, kritéria. Ta máme stále eh, na mysli. Mm, jsou rozdíly mezi zeměmi, ale liberalizace vízového režimu je stále stejná. Eh, nechceme ztrácet ale žádný čas, který máme k dispozici pro opětovnou revizi legislativy. Bosna a Hercegovina je, Bosně a Hercegovině je volební rok. Je tam velmi obtížná eh, politická situace pro eh, Bosňany, Srby i eh, Chorvaty. A je velmi obtížné, aby došli k nějakým řešení a my jim pošleme pozitivní signál. Bude to dobré pro jejich volební rok i pro jejich lidi a hlavně se neprohloubí ještě rozdíly v regionu Nyní je tedy čas, abychom ukončili toto jednání a odpoledne ve tři hodiny začneme eh, rozpravou o balíčku předpisů týkajících se azylu.